spotřebitele. My bychom chtěli automatické poskytování těchto informací, abychom to skutečně investorům dali jaksi polopatě. Vzhledem k tomu, že je to přece jenom takový krátký dokument. A ještě na závěr, myslím si, že je skutečně nutné, abychom se dohodli v prvním čtení. Děkuji a nyní pan Schmidt dvě minuty. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Nejdříve chci poděkovat panu Klincovi za skvělou práci zpravodaji se za krátkou dobu podařilo pět k dobrému kompromisu. I bez finanční krize se tyto věci řeší velice těžko, neboť toto já vím velice dobře, protože já jsem pracoval na subjektech kolektivního financování v roce 2001. Je důležité, aby spotřebitelé v této oblasti měli transparentní trh, čehož se nám podařilo dosáhnout. Chci připomenout, že v roce 2001 situace nebyla také tak jasná. To bylo ještě před eh, Lamfalusým procesem. Tenkrát bylo uděláno hodně opatření, které však nebylo dostatečné. Nyní je potřeba posílit trhy, také posílit dohled a jistotu, bezpečnost spotřebitelů. O tom také hovořil pan komisař sám. Pane předsedo, hodně se také hovořilo o ožehavé otázce pasu pro správcovské společnosti. Vyslechli jsme si různé názory, já se však domnívám, že návrh je správný. Je vždy důležité trvat na konkurenci, na otevření, aby trh fungoval efektivně. Mimo to je také důležité, aby spotřebitelé dostávali správné informace. Je třeba také vyvážit množství informací vůči efektivitě. Příliš informací také nejsou dobré, není také dobře, ale spotřebitelé musí dostat tolik informací, aby se mohli správně rozhodnout. Nám se zde podařilo dospět k dobré rovnováze. Evropa potřebuje fungující finanční trhy a skip jsou velice dobrým nástrojem pro tento vývoj. Děkuji. Děkuji nyní pan Ryan. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nejprve chtěl poblahopřát panu Klincovi, zpravodaji k vynikající zprávě. Myslím si, že se hodně snažil, aby dosáhl kompromisu, podařilo se mu to a já mu tomu chci blahopřát. Upravená směrnice, až vstoupí v platnost, omezí administrativu, která představuje velké břemeno a také náklady. Jsou tady jisté obavy určitých členských států, které byly zohledněny a umožnilo to vytvořit návrh, kterému, kterém, kterému se dostalo velké podpory. Chrání to spotřebitele a je to také dobré pro investory. A už bylo řečeno, že otevřený trh je pozitivní věc a může být pro všechny velice dobrá, pokud je dobře regulovaný. Máme tady tedy další uznání toho, že finanční trhy jsou natolik integrované, že potřebujeme společná pravidla, společné standardy pro účinnou integraci a globální účinnost tohoto finančního trhu. Já si myslím, že to platí nejen pro Evropu, ale celkově globálně, jak se také ukázalo. Myslím si, že je důležité, abychom skutečně spolupracovali na globální úrovni a snažili se řešit problémy. A ještě bych řekl, že dnes budeme oslavovat desáté výročí eura. To je ohromná příležitost a samo o sobě to ukazuje význam hospodářské spolupráce. Já mám štěstí, že moje země Irsko je členem eurozóny Současná měna je zdrojem stability jak pro Irsko i pro další země v době nebývalého bouřlivého vývoje, současné hospodářské recesi. Kdyby Irsko nebylo v eurozóně, bohužel bychom byli v takové pozici jako Island, ale není tomu tak. A já bych rád připomněl některým z irských poslanců v tomto parlamentu, zvlášť ze Sinn Féinu, že kdyby oni prosadili svou, bychom nebyli bývali v euru a byl by to krok zpět. Nebyli bychom v Unii a hospodářská pozice Irska by byla stejně špatná jako Islandu. A připomněl bych těm, kdo jsou proti europrojektu v Irsku, že řada zemí dnes v Evropě využívá odmítnutí Irska k tomu, aby prosadili nový kontext, nové projekty na úkor Irska. Z hospodářského hlediska Irsko potřebuje to, co nám Evropa dává. Naše podniky to potřebují. Well, Pan Pervis, máte dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je pravda, že eh, eh, veškeré regulování eh, finančních služeb je nějakým způsobem obestřeno určitými pochybnostmi, ale přesto si myslím, že to je dobrý, právě tato směrnice je dobrým příkladem toho, jak můžeme přiměřeným způsobem přizpůsobit k těmto problémům. Pan Klinc i komise udělali skutečně dobrý kus práce a já plně podporuji Eh, návrh této eh, směrnice. Tyto subjekty jsou pochopitelně součástí Evropského finančního prostoru, a platí to také o skotských investičních fondech. Myslím si, že toto je velice dobrý nástroj nejen pro eh, evropské investory, ale i pro investory v jiných částech světa. A také ve Spojených státech eh, tyto subjekty jsou určitým modelem, eh, kterého bychom chtěli dosáhnout. Myslím si, že pan Klinc eh, přispěl velice mnoho k tomu, co považuji za naprosto zásadní, ať už je to diversifikace investic při zajištění poměrně dobré bezpečnosti. Myslím si, že je důležité i také zajistit ekonomik, úspory z rozsahu ehm, protože v současné době je e, těchto e, subjektů příliš mnoho a je potřeba zajistit, aby mohly docházet k jejich fúzím. Bylo by dobré, kdyby e, USIC měli různé možnosti finančních a investičních cílů, tak aby mohli investorovi nebo spotřebiteli nabízet skutečně věci, které budou reagovat na probíhající změny. Eh, eh, myslím si za třetí, že je naprosto zásadní ten správcovský pas neboli pas pro správcovské organizace, který opět umožní zajistit větší úspory z rozsahu, sníží byrokracii a to všechno by mělo být v zájmu investorů. Takže tato revize bude skutečně dobrá pro celé toto odvětví, ale myslím si, že hlavně, a to je důležitější, bude důležitá pro investory a pro střadatele, a to nejen v Evropě, ale i jinde. Takže velice rád podporuji tuto zprávu pana eh, Klince a také celou tuto revizi. Děkuji, paní Beresová, tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji, za vaši dobrou práci, za vaši angažovanost a také za vaši vyjednávací schopnost, nebo tyto skipce jsou velice dobrý exportní produkt, ale v rámci EU ještě máme nedostatek rovnováhy. Existují určité výrobní země, existují různé další země a různé strategie. Cílem této směrnice je, aby vnitřní trh pro subjekty kolektivního investování dobře fungoval. Tady vznikají z této souvislosti různé otázky. Jedna otázka, o té, které se již hovořilo, to je pas pro zprácovské společnosti a pan komisař říkal, že má z toho obavy, že to není správně uh, E, připravili, ale já si myslím, že nejdříve je třeba vůle pro správnou přípravu tohoto pasu, ale já mám někdy pocit, že komise a rada tuto vůli nemá. E, také jde především o to, abychom při revizi této směrnice schválili správný pas pro zprácovské společnosti, aby trh mohl fungovat za normálních podmínek. Druhá poznámka se týká výzvy, která existuje, když při směrnici MIFID se požaduje od bank, aby banky si drželi 5% kapitálu, pak se musí postupovat velice podobně, protože stejná rizika musí vést ke stejným pravidlům. A potom moje třetí poznámka se týká také spolupráce mezi dozorovými orgány. Zde musíme postupovat velice rozhodně a zlepšit podmínky pro dohled. My všichni očekáváme také s napětím výsledky pracovní skupiny pod vedením pana Jacka Rosiera. Já doufám, že na tyto výsledky nebudeme dlouho čekat a tyto výsledky budou mít také dopady na uh, organizaci dohledu na celém trhu. Je třeba zlepšit tuto spolupráci mezi dohledovými orgány. Pokud se týče zdanění, o tom již hovořil zpravodaj a pan komisař nám také zlepšil zlepšení neboť za otázkami zdaňování se skrývá protekcionismus, to musíme říct si zcela jasně a toto nechceme. Tady musí být komise iniciativní, aby subjekty byly zdaňovány tak, aby zdaňování nebylo protekcionistické. Paní Starkevičute, minuta. Děkuji, pane předsedo. chci se připojit k ostatním kolegům a chtěla bych poděkovat zpravodaji za to, že dospěl k rozumnému kompromisu, ale ten, tato zpráva se mi úplně nelíbí. Především proto, protože členské státy EU budou muset připravovat veškerou dokumentaci v angličtině. Já se domnívám, že musíme také snížit zátěž investičních fondů a proto se nedomnívám, aby zde byl preferován pouze jeden jazyk, a nebo také fondům, který te, které tento jazyk Eh, používají. Myslím si, že nepotřebujeme další právní nejistotu, například v jakém jazyce budeme poskytovat spotřebitelům informace. Já se domnívám, že zodpovědnost podniků a také další podmínky musí být přesně jasně stanoveny. Pan Čarněcký, jedna minuta. Dámy a pánové, zlepšení účinnosti Mechanismu kolektivního investování by měly být prioritou naší práce. Také takto musí vzniknout větší konkurenceschopnost pro evropské fondy a také musí se snížit náklady. A já souhlasím se zpravodajem v tom, že Současný prospekt musí být nahrazen dokumentem, který se bude poskytovat zdarma a bude eh, poskytovat eh, vkladatelům a investorům základní informace. Také se musíme ještě postarat o správné zdaňování subjektů. Nelze trpět Eh, daňové znevýhodnění. Já jako zpravodaj jsem také toho názoru, že pas pro zprácovské společnosti je správná věc, neboť zprácovské společnosti musí nabízet služby všem eh, subjektům v celé EU, nebo tímto by se vytvořil skutečný vnitřní trh pro všechny subjekty. A pan komisař si přeje reagovat? Ještě jednou bych rád vyjádřil uznání a obdiv tomu, jak jste se postavili v parlamentu k této věci. Udělali jste to neobvykle rychle, dospěli jsme ke schodě, jak už jsem říkal. Není, nejsme na konci cesty. Na druhé úrovni nás toho ještě hodně čeká. I členské státy budou mít před sebou úkol transponovat tyto nové předpisy, úroveň 1 a úroveň 2 současně, někdy do roku 2011. A to vyžaduje spolupráci mezi národními sorčími orgány. Je to klíčové pro to, aby fungoval pas z prácovských společností. Komise bude stát na čele, bude se snažit usnadnit tento postup, protože tyto změny jsou skutečně nezbytné v Evropské unii. Děkuji, pane komisaři. A nyní pan Wolf, pardon, pan Klinz. dvě minuty. Eh, Já bych chtěl souhlasit s panem komisařem, že zdaleka ještě nejsme na konci. Jde o to, abychom se pustili do implementace a také důvod, proč jsme požadovali krátké lhuty, je proto, protože chceme zabezpečit, aby implementace nebyla zdlouhavá, ale my právě také zjišťujeme rychlé změny na trhu a když budeme neustále zatím pokulhávat, tak nikdy nesplníme naše cíle. Dnešní diskuse ukázala, že v průřezu všech frakcí eh, jsme dospěli k souhlasu. A paní Luling trochu nahlíží na věc jinak, s tím já také, to také akceptuji. Já také jsem přesvědčen o tom, že budoucnost ukáže, že finanční místo, tedy Lucembursko, by mohlo utrpět budoucím vývojem a já si myslím, že tato směrnice nabízí také Eh, nové možnosti. Pervanš Perez má také pravdu, neboť tady můžeme také konečně pro subjekty kolektivního investování vytvořit vnitřní trh, neboť tato odvětví je eh, to, kde hovoříme o společném trhu, ale zdaleka ho nemáme. Ale jde o to, aby tady také spolupracovali dohledové orgány. A to musíme také zvládnout. Dohledové orgány musí těsně a konstruktivně ji spolupracovat než do posud. A jestliže tato směrnice má vykonávat tlak na jejich intenzivnější spolupráci, tak o to lépe. Ko, o opatření na druhé úrovni také musí být rychle schváleny, ale já si myslím, že všichni máme o toto zájmy, ale tím se to všechno nevyřeší. I odvětví jako takové musí ještě ledas co samo udělat. Komise se vzdá eh, se nehovoří o likvidaci trhu, neboť my také doufáme, že bankovní sektor toto e, vyřeší sám. Již na tom delší dobu pracuje, ale zatím ještě nic konkrétního na stole nemáme. Já doufám, že se tomu brzy stane, jinak budeme muset brzy zace, e, začít být činí. Na závěr nechci poděkovat pouze komisi, ale také radě za dobrou spolupráci a za aktivní podporu a také chci poděkovat e, zástupcům jiných stran a to je paní Beres, paní Gotardy a také paní Luling, která byla také ochotná v některých případech podpořit naše kompromisy. Děkuji. Thank you very much indeed. Mnohokrát děkuji. Zasedání je přerušeno do 10 hodin.